Bonjour. Good day. Muy buenos días. Dobrý den vám všem. Včera náš pracovní den byl velice nabitý, měli jsme celou řadu bodů na pořadu jednání a dneska je tomu také tak. Náš den tedy bude velice nabitý. Hlavním eh, bodem na pořadu jednání bude hlasování ohledně rozpočtu na rok 2010. To hlasování eh, na rozpočet, pokud je tedy o justici a vnitřní věci, což je v naší kompetenci. Hlasování bude v 9.30. to jsme to tedy naplánovali aby tady bylo co nejvíce účastníků v sále při hlasování. Ale nyní přejdeme k prvnímu bodu dnešního rána. Bude zde výměna názorů, jež bude se týkat zprávy paní Renaty Weberové a to předcházení kompetenčním sporům v trestním řízení a jejich řešení. To bude podruhé, co náš Evropský parlament se zabývá eh, touto otázkou a má předložit své stanovisko v dané věci. Naše stanovisko je vyžadováno a my jsme tedy v poslední fázi, pokud jde o rozhodnutí. Je to tedy všeobecný rámec a my si vyslechneme paní Weberovou. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové a kolegyně, tento návrh rámcového rozhodnutí eh, zatím procházel poměrně dobrodružným vývojem. Původně tam byla iniciativa několika členských států v čele s Českou republikou, která tehdy měla předsednictví Evropské unie. My jsme, respektive já jsem eh, zpracovala návrh zprávy a rada potom schválila zcela odlišný text a eh, požádala parlament o opětovnou konzultaci, což vysvětluje to, proč eh, tento návrh rámcového rozhodnutí je opět v parlamentu. Je to proto, že švédské předsednictví tedy teď pracuje s touto novou verzí. Já budu velice mírná, pokud budu hovořit o tomto návrhu rámcového rozhodnutí. Odborníci z Majerova výboru což je expertní výbor na trestné záležitosti na Utrechtské univerzitě, a který jsme požádali, respektive který Evropská komise požádala o konzultace, tak zkrátka a dobře řekli, že tento návrh by měl být stažen, poněvadž nepřináší eh, vůbec nic nového do celé záležitosti. Pravdou je, že pokud se podíváme na tento text, kromě toho velice dlouhého názvu, tak zjistíme také, že tam není vůbec nic ohledně e, předcházení kompetenčním sporům v trestním řízení, e, což by mohlo být řečeno, e, pardon, řešeno alokací jurisdikcí a uznáváním rozhodnutí v trestních věcech tou kterou jurisdikcí. A je také velice obtížné říct, Eh, jak se tyto kompetenční spory mají řešit. A proto tento návrh zprávy eh, je věnován řadě problémů, které já považuji eh, za takové, které by které vyjadřují vlastně to, Čím se tento výbor eh, Libe zabýval, eh, pokud jde o lidská práva obviněných a podezřelých? Je, je tady šest eh, bodů, kterým se ve, své, ve svém návrhu zprávy věnuji. Především, jak už jsem uvedla, ten návrh zprávy nehovoří o mechanismu, který by opravdu mohl řešit kompetenční spory. Pouze tady uh, hovoří o určitých právních procesech, ale není tady nic právně závazného. A kromě toho, kromě toho, že jsou tady určité lhuty, tak uh, Hlavním přínosem této zprávy je participace Eurojustu při řešení kompetenčních sporů. Eurojust je podle mého lépe vybavená agentura, která by se mohla zabývat podobnou problematikou, a ne pouze v oblasti, kde má určité kompetence a pravomoci, hovořím o nadnárodním eh, zločinu, ale i v oblastech, eh, které, eh, ve, kterých se může, ve kterých může dojít ke kompetenčním sporům. Ovšem podle této současné zprávy se nedá e, nějak zajistit, že e, nebudou duplicitní trestní řízení a neřeší se přenášení trestního řízení. Druhá věc, druhá, druhý bod, se týká toho, že formálně obviněný člověk musí být nejenom informován o možném kompetenčním sporu, ale také o celkové situaci a musí mu být také zajištěno právo odvolat se proti rozhodnutí či přijatému řešení, protože se to samozřejmě týká jeho nebo jejich práv, která jsou v sázce. Pokud jde o formálně obviněné osoby, tak myslím si, že je důležité zajistit, aby údaje o této osobě byly chráněny. Já si myslím, že text, který eh, navrhli původní předkladatelé, je velice vágní. Jenom jsem chtěla mít jistotu, že ty údaje o osobě se omezí pouze na jméno, příjmení a adresu a nebudou obsahovat jiné informace. V této zprávě je také několik pozměňovacích návrhů, které se snaží vyjasnit celou věc. Jde o to, aby pouze soudní orgány měly možnost zabývat se kompetenčními spory. Pouze soudní orgány, nikoliv jiné soudní orgány, čili um, státní zástupce a soudce. Na závěr této své krátké prezentace bych eh, jenom ráda řekla, že je špatné, že tento návrh eh, eh, rozhodnutí se nezabývá ehm, aspekty negativního kompetenčních sporů a myslím si, že na tom je potřeba ještě zapracovat. Včera ti z vás, kdo zde byli přítomni, si vzpomenou, že já jsem se ptala švédské ministrně spravedlnosti na nesoulad mezi tímto textem a jiným návrhem, který se týká přenesení trestního řízení. Já neříkám, že bychom neměli mít eh, dvě rámcová rozhodnutí, ale domnívám se, že by eh, se měla navzájem doplňovat to rozhodnutí o přenesení trestních řízení je určitě lépe koncepován, obsahuje návrhy řešení a určitě pokud jde o respekt k lidským právům, tak eh, je to mnohem lepší návrh tento návrh rámcového rozhodnutí by měla upravit rada. Nevím, zda to bude možné. Zdá se mi totiž, že rada z nějakého důvodu e, spěchá s přijetím tohoto návrhu. Myslím si však, že je důležité, aby tento parlament přijal stanovisko e, v duchu, který jsem nastínila, a aby informoval radu o tom, že pokud jde o kompetenční spory, tak bychom navrhovali jiná řešení. Myslím si, že kolegové z Rady a komise mohou nabídnout také svá vysvětlení. Děkuji. Děkuji pěkně, paní Weberová. Děkuji za vaši práci. Jsou k tomu nějaké komentáře? Prosím. Poznamenáme si to. Paní Ludfordová. Já jsem nechtěla eh, přeskočit stínového zpravodaje. Ráda bych poděkovala Renatě Weberové za dobrou práci, která odvedla. Také bych se ráda podívala na ty eh, komentáře eh, Majersova výboru Eh, které jsou ještě výraznější než to, co vedla kolegyně Weberová. Rád bych se vrátila k tomu poslednímu bodu. Myslím si, že je eh, poměrně eh, neobvyklé, pokud tady není konzistentnost mezi tímto návrhem a návrhem o přenesení trestního řízení. Co rada dělá? Je jasné, že Evropský parlament ani tento výbor e, nejsou dokonalé, ale určitě se těšíme, až e, na základě přijaté Lisabonské smlouvy e, bude možné přenášet trestní řízení. Určitě to napomůže transparentnosti a vyhodnocení. A možná se řada problémů vyřeší. Určitě to nebudou problémy vynucování práva, o kterých jsme tady hovořili včera v, v, na základě e, zprávy z Eurojustu. Jak vypadá práce rady, pokud není schopná zajistit eh, soulad těchto dvou eh, návrhů rámcového rozhodnutí? Já v každém případě souhlasím se slovy Renaty Weberové. Některá ustanovení jsou úplně směšně, směšně slabá. Na straně 12, pozměnací návrh 11, tam rada uvádí, oni reagují, tak tam je napsáno, že odpověď na žádost by měla být poskytnuta bez eh, zbytečného spoždění. Co to znamená? Včera jsme slyšeli, že eh, v případě žádosti poslané do Itálie to trvalo dva roky. Takže tady není uvedena žádná lhůta. Mělo by tam stát třeba, že odpověď na tuto eh, žádost je potřeba zaslat během 15 dnů. Spousta věcí jsou tady, je tady úplně bezcená namísto toho vágního znění, jak by příslušné orgány členských států měly zvažovat eh, věcné skutečnosti případu. Je jasné, že je potřeba zkoumat věcné skutečnosti. A proč tam není konkretizováno, co by měly soudní orgány zkoumat, pokud budou rozhodovat o jurisdikci. Paní Weberová má absolutně pravdu v tom, že říká, že Eurojust je tou vhodnou agenturou pro konzultace. Naproti tomu současné znění uvádí, jak, že by konzultace neměly vylučovat možnost při uh, eh, možnost konzultovat uh, Eurojust. Jaká je hodnota takovéhoto znění? Velice nízká. K čemu mám Eurojust, pokud jej nebudeme využívat, pokud eh, nezajistíme přezraniční spolupráci? Nikdo tady nemluví o změně národních zákonů. My neustále hovoříme o tom, aby právní systémy interagovaly a aby zločinci neunikali spravedlnosti mě to tady opravdu rozčililo. Je tady stále více a více návrhů na shromažďování údajů, více a více zákonů, ovšem ta základní spolupráce eh, zatím je se zanedbávána. Myslím si, že to znění by mělo být velice konkrétní a přesně specifikovat. členské státy musí být eh, eh, určitě nějakým způsobem trestány za nedodržení eh, lhůt a za nedodržení závazků. Obviněné osoby musí být zastupovány, musí, musí mít právo Eh, na odvolání proti jakémkoliv rozhodnutí, eh, která jsou učiněna. Musí tady být eh, stejně specificky uvedeno, jaké záruky musí ten, který stát při přenesení trestního řízení poskytnout obviněné osoby. Děkuji, paní Lutvardová. Myslím, že jsou tady ještě další poslanci, kteří by se chtěli vyjádřit v 9.30 máme hlasovat o rozpočtu, tak eh, vám připomínám, abyste se pokusili dodržet eh, ten tříminutový limit eh, vašich příspěvků. Prosím teď paní Makovej. Thank you. Um, I was appointed as shadow rapport. Děkuji, já jsem byla jmenována jakožto stínová zpravodajka této zprávy za EPP. Velice stručně opatření, která eh, obsahuje eh, tento návrh rozhodnutí, pokud jde o eh, paralelní vyšetřování ve dvou státech, tak smyslem tohoto rozhodnutí je zajistit správné Eh, správné soudní řízení a eh, předcházet kompetenčním sporům a odstraňovat je. Pokud budou chtít eh, dva soudní orgány soudit stejnou osobu za stejný čin, tak je potřeba rozhodnout, kdo v tomto řízení bude moci pokračovat. Je jasné, že tady je potřeba určitá regulace, aby nedošlo k duplicitě, aby eh, bylo aby byl k dispozici určitý mechanismus, na základě kterého se rozhodne, kde to trestní řízení bude pokračovat. Souhlasíme také, že je potřeba také mít přesnější řešení, aby se předcházelo špatnému, eh, eh, jak se, špatnému výkladu, výkladu, který by mohl vést k blokování trestního řízení. Také vítám eh, myšlenku eh, zavedení lhůt pro tato trestní řízení a eh, zavedení povinnosti na straně soudních orgánů dodržovat tyto lhuty. Chceme zajistit efektivitu jak soudního řízení, ale zároveň zachovat práva osob, které jsou, které jsou obviněny. Pokud jde o paralelní jurisdikci, v různých fázích eh, soudního řízení, tak se domníváme, že v té úvodní části vyšetřování je nezbytná výměna informací na policejní úrovni. Policejní orgány, které vyšetřují, by eh, měly být eh, schopny získat informace od svých kolegů, poněvadž je to v zájmu obviněné osoby a je tak zajištěno řešení Eh, eventuálních kompetenčních sporů již v té úvodní fázi. Z časových důvodů tady skončím, takže eh, my předložíme své pozměňovací návrhy eh, ve lhůtě, která je navržena. Děkuji pěkně. Ta lhůta pro předlož, předkládání pozměňovacích návrhů je 9. září. Já jsem to chtěl oznámit na konci této rozpravy. Pan Albech, prosím. Ja, ich versuch's ganz kurz zu machen. Also... Velmi stručný. Principiálně tato zpráva jde správným směrem, protože občané by měli mít eh, právo na jednotný soudní systém. Nyní existují různé ochranné standardy. Obžalovaní musí mít přístup na tyto, k těmto ochranným systémům v některých státech existují vysoké standardy, ovšem jsou také problémy se vzájemným uznáváním soudních rozhodnutí. Tady je nutné, aby to bylo demokratické, potřebujeme minimální normy, potřebujeme ochranné eh, normy, na kterých se mohou občané dovolávat. A to může být zajištěno pouze tehdy, pokud zde může být zajištěn přímý přístup. Také tady nesmí být jazykové bariéry. musí se aplikovat občanská svoboda a princip ochrany osobních dat. I toho je musí být možné se dovolávat. A v tomto smyslu ten původní návrh nebyl dostatečný a proto vítáme tuto zprávu, která byla vypracována. Thank you. Děkuji. Už nejsou další zvednuté ruce, tak Myslím, že by bylo spravedlivé, abychom si vyslechli názor švédského předsednictví a Evropské komise. Paní Ason Weberová, zástupně švédského předsednictví, měli bychom ji tady mít. Prosím, máte slovo. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem s velkým zájmem naslouchala této rozpravě a my se velice těšíme na stanovisko parlamentu eh, na téma předcházení kompetenčním sporům v trestním řízení. Otázka, která se týká vlastně souvislosti mezi tímto rámcovým rozhodnutím a rozhodnutím o přenášení trestních řízení, tak včera jsme o tom také hovořili při, při eh, dialogu s ministriní spravedlnosti ministrině spravedlnosti švédská hovořila o spojitosti těchto dvou rámcových rozhodnutí. E, jsou vzájemně propojena, ovšem nejsou na sobě vzájemně závislá. E, nemusí nutně pokrývat e, stejnou oblast. Oni se, do, oni se doplňují. Zaznělo tady, že je nutné skombinovat to s prací eh, na rozhodnutí o procedurálních právech a proto se také těšíme na stanovisko parlamentu k tomu druhému rámcovému rozhodnutí. Thank you. Děkuji a za i Evropskou komisi pan Andreas Sagard. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Předně bych rád poděkoval zpravodajce za její návrh zprávy, eh, kterou nyní pečlivě přeskoumáme. Pokud jde o návrh eh, eh, rozhodnutí o předcházení kompetenčním sporům, tak komise vyjadřuje svoji podporu. Nicméně naším názorem je, že tento návrh by měl být považován pouze za první krok směrem k předcházení kompetenčním sporům v trestním řízení. Proto má komise v úmyslu eh, předložit později rozsálejší návrh. Yes, again, Mrs. Weber for concluding. Paní Weberová, ještě jednou děkuji pěkně, pane předsedo. Budeme muset eh, navrhnout uh, navrhnout lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů a také dát možnost ještě stínovému zpravodaji k vyjádření. Děkuji. Lhůta pro předkládání návrhu k této zprávě byla určena na 9. září. Takže máme ještě zbytek tohoto týdne a pár dní v příštím týdnu, takže myslím si, že ten že ten úkol zvládneme. So. Yeah. As announced. Jak už jsem oznámil, nyní přechází čas eh, hlasování o rozpočtu. Myslím, že jsme pracovali velice pilně a proto můžeme přikročit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Je mi však jasné, že tady je procedurální pravidlo, podle něhož já, jelikož jsem působil jakožto zpravodaj pro návrh stanoviska o rozpočtu, k rozpočtu, bych nyní měl uvolnit místo a přenechat někoho jiného, aby řídil toto hlasování. Požádám proto paní slečnu hm, Involtovou, aby nezastoupila a, pa- a pokračovala. To znamená, aby řídila eh, hlasování. První místo předseda. Inga Kong is pardon, pře, místo předsedkyně se ujme toho úkolu. Okay. Yes, I got my voting card. Please, where do I do that? Ask all the members to insert their voting card. So we can check. I've been reminded that Ještě mě bylo připomenuto, abych eh, požádal všechny poslance, aby eh, vložili svoji kartu do té hlasovací staničky. Já mám pouze starou. Můžete eh, prosím zaregistrovat můj hlas eh, identicky s hlasováním mé delegace? Omlouvám se. Pane předsedo, mám stejný problém jako kolegyně. Takže já budu hlasovat stejně tak jako moje politická skupina. Uh, Zdá se, pane předsedo, že několik poslanců nemá svoji hlasovací kartu. A proto bych eh, chtěl, abyste eh, ty jejich hlasy zaregistroval. Pokud tady není žádná procedurální překážka, tak to bude v pořádku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 Let's start. Uh, Pustme se do hlasování. Dobré dopoledne. Máme poměrně hodně stránek a proto navrhuji, pokud budete souhlasit, abychom Tak ještě vteřinku. Okay. okay. So if uh, pokud souhlasíte, můžeme hlasovat eh, blokově o všech eh, návrzích, která se týkají eh, rozpočtu na 2010, v, ehm, kromě těch částí, kde je předloženo několik pozměňovacích návrhů. Takže můžete zvednout ruce, pokud souhlasíte s tím, že budeme hlasovat en bloc. Ano, je to jasná většina. Takže otázka, kdo je pro kdo je pro ty části, které jsou na stránkách 1 až 5, tyto rozpočtové položky? Against. One person against. And who is, uh... Jeden člověk proti a kdo se zdržel? Thank you. Then we are on page five now. Tím se dostáváme na stránku 5. Referenční položka 18.02.03.01. Pozměňovací návrh 5656. A já budu pouze zmiňovat tu zkratku LIBE, bude to snažší. Takže je to 56, 56 na straně 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnu to. 56, 52. Kdo je pro? Proti? Myslím, že ten, kdo má kartu, by měl hlasovat kartou, protože tady máme pouze několik poslanců, kteří kartu nemají. Takže zahajuji hlasování o návrhu 56-52. Kdo je pro? doesn't work at all.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 Okay. We close the vote. We, we, close the, we close the vote. We see now what is the problem. Takže teď snad jsme zjistili, v čem je ten problém. Toto bylo technické hlasování, abychom zjistili, jak nám to tady funguje. Takže ještě zpět. Musím zahájit hlasování ještě jednou ale ani nám to tady nefunguje. Velice se omlouvám. Takže budeme muset počítat. Je tady totiž příliš mnoho těch staniček, které nefungují. Ještě jednou tedy návrh 56-52, kdo je pro?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 20 against. 20 proti. Zdržel se někdo? Nikdo, děkuji. Tak pojďme dál. Pozměňovací návrh 5643, kdo je pro? Přijato, 25 pro, 20 proti, nezdržel se nikdo, takže přijato. Návrh 5643, kdo je pro? Zamítnuto. Pardon, kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 56, 48, kdo je pro? to odpadá, pokud 43 byla přijata. Kdo je proti? Návrh 56, 64. Hlasujeme pouze o poznámkách. Kdo je pro? 17 in favor, who is against? 17 20? 17 pro, kdo je proti? Přijato. Rejected. Pardon, zamítnuto. Uh, this was uh, 56-58. Dejte mi prosím výsledky k hlasování o 56, 64. 20 in favor and 23 against. 20 proti a 23. Pardon, 20 pro a 23 proti. Okay. The next uh, vote on a... Dále hlasujeme o návrhu 5658. Kdo je pro? In favor. Kdo je pro? Proti? Zcela jasně zamítnuto. Potom tady máme pozměňovací návrh 56 44, oddělené hlasování o číslech. Takže nejprve hlasujeme o číslech, pokud souhlasíte, se, se zvýšením na částku 2 miliony na místo 5 milionů na CA a PA. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Zamítnuto. Takže musíme hlasovat o, těch, o té částce 5 milionů. Takže kdo je pro částku 5 milionů? Who is against? Kdo je proti? Přijato. A nyní musíme hlasovat o, o komentářích. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 5612. Pardon, omlouvám se. 5666. Hlasujeme pouze o poznámkách. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. paní předsedkyně. Eh, můžete prosím vždycky přesně jmenovat, přesně uvést, kdo byl pro, kdo byl proti. Takže 20 pro a 22 proti v tomto posledním případě. Nyní hlasujeme o návrhu 56-67. Kdo je pro? Kdo je proti? 25 pro a 26 proti. E, nemůžeme e, udělat něco s tou technikou, na co tady máme ty staničky. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím vyjádřit eh, svoji obavu. Eh, to hlasování se změnilo z, 22, z 20 na 20, bylo najednou 5 eh, na 26. Měli bychom opravdu ještě jednou zkusit to hlasovací zařízení. A pouze tam, kde to nebude fungovat, tak udělat to mechanické hlasování. Mm, vy jste samozřejmě eh, při těch posledních hlasování eh, ne, nepočítali a, um, zdržení se. A právě proto jste tam zaregistroval tu změnu. Proto tam byl ten rozdíl. Ale souhlasím s tím, co navrhla paní předsedkyně, pokud je o pokračování. 21 che immediatamente dopo avrebbero espresso la propria preferenza. Non... Ze 42 hlasujících najednou tady bylo 51 hlasujících, já nevím, kolik to je najednou 9 osob navíc. Nemyslím, že jsou to osoby, které najednou přišly jen tak. Mám Eh, jednalo se to o hlasování 56, 66 a 56, 67. Tady je obrovský rozdíl od jednoho ke druhému. Takže by bylo potřeba, abychom se pokusili se podívat na to, co se stalo, abychom to porovnali s ostatními hlasováními. Děkuji. We should try to check. Měli bychom se pokusit ověřit to elektronicky. Máme totiž e, tyto dva pozměňovací návrhy, které jsou jako Takže 56, 66, teď budeme kontrolovat, a poté 56, 67 elektronicky. Takže nejprve je pozměňovací návrh 5666. Hlasovali jste? Končím hlasování? Ne, ještě ne. Forty, no, okay. Uh, Forty one. Now there are, four, four, there are now 47 cards, 42 cards are working. Okay, we have 47 cards, but only four... Máme 47 eh, karet, ale pouze 42 z nich je funkčních. Z těchto 42 fungujících karet máme 16 pro a 24 proti. Takže prosím, ti, komu nefunguje hlasovací zařízení, zvedněte ruku, kdo je pro. Pokud vám tam svítí zelené světlo, tak eh, sanička funguje. Three, three votes, three votes in favor plus. Okay, so we have 19 votes takže 19 hlasů pro. Kolik eh, proti? Ti z vás, kdo mají nefunkční hlasovací zařízení, zvedněte ruku, kdo je proti. Takže 26 proti. 19 pro. Dva kolegové se zdrželi, takže 56, 66 zamítnuto. Amendment 56, 67. Poznací návrh 56, 67, prosím hlasujte elektronicky. 56, 67. Opět to nefunguje. Takže končím hlasování. Zvedněte prosím ruku ti, kdo jste pro, pro pokud vám nefunguje hlasovací zařízení. Takže 20 hlasů pro. Kdo jste proti a nefunguje vám hlasovací zařízení? Zvedněte ruku. Takže 28 proti. Nikdo se nezdržel. Návrh je zamítnut. Dostáváme se k, ke kompromisnímu pozměňovacímu návrhu. Kdo je proti, kdo, pardon, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Jasná většina, přijato. 56, 68. Hlasujeme o poznámkách, kdo je pro. Měli bychom pokračovat s elektronickým hlasováním. Prosím, hlasujte elektronicky o pozměňovacím návrhu 56, 68. Elektronické hlasování. Můžu ukončit hlasování? Ne. Končím hlasování. Kdo je pro? z těch, kdo má nefunkční hlasovací zařízení. 3. Takže 22 hlasů pro. Celkem 24, kdo je proti. 26 proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. pozměňovací návrh 56.14. Kdo je pro? Potřebuje hlasovat elektronicky. 56.14. Elektronické hlasování, prosím. Končím hlasování. Kdo je pro? Je to jasná většina. 56, 69. Kdo je pro? A pět musíme hlasovat elektronicky. vás žádám, abyste eh, pokračovali s elektronickým hlasování a potom budeme vědět, že tak to víme teď, že máme celkem pět nefunkčních hlasovacích zřízení, takže potom se kolegů zeptáme, jak chtějí hlasovat. To nám usnadní práci. Takže 56, 69. Končím hlasování. 17 pro, 26 proti, zamítnuto, nikdo se nezdržel. Ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Hlasujte elektronicky. Tento pozměňovací návrh je uveden na konci hlasovacího seznamu. Please vote. Prosím, hlasujte. ústní pozměňovací návrh. Mohu ukončit hlasování? Končím hlasování. 25 pro, 17 proti, 2 se zdrželi, přijato. Pozměňovací návrh 5673 je stažen. 5616 také odpadá. 56.78, Hlasujte, prosím. Končím hlasování. 2 pro, 41 proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 5619, zahajuji hlasování. Okay, it's 41 in favor, 3 against, no abstention. Uh, 41 pro, nikdo proti, přijato. 56,79, elektronické hlasování, prosím. Two in favor, 42 against. No... 42 proti, 2 pro, někdo se nezdržel, zamítnuto 56, 74. Budeme hlasovat o číslech. Hlasujte, prosím. Ano, elektronické hlasování. Třináct pro, třicet jedna proti, nikdo se nedržel, zamítnuto.

Please vote. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. In favor. 23 proti 6 pro, 13 se zdrželo, zamítnuto. 56 24. Zahajuji hlasování. Elektronické hlasování, prosím. Končím hlasování. Přijato 41 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Teď nebudeme hlasovat o poznámkách a dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 5672. Opět elektronické hlasování. Končím hlasování. 36 proti, 9 pro, nikdo se nezdržel, zamítnuto. 56.27, zahajuji hlasování. Okay, I close the vote. Končím hlasování. 42 pro, 3 se 3 proti, přijato. 5661, zahoji. Končím hlasování. 41 pro, 1 proti, 1 se zdržel, přijato. 56, 61 a 5649 jsou identické pozměňovací návrhy, takže prosím opět elektronicky. šest pro, 17 proti, jeden se zdržel. Přijato. Potom tady máme 56, 76. Otvírám, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 42 pro, 1 proti. Přijato 56, 77. Okay, we close the vote. Končím hlasování. 42 pro, nikdo se nezdržel, nikdo není proti, takže přijato. A poslední pozměňovací návrh 56 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 42 pro, nikdo proti, a tři se zdrželi, takže schváleno. Děkuji pěkně za vaši spolupráci. Jako sí. Queridos colegas, por favor. Vážené kolegyně a kolegové. Zcela určitě víte, že nemáme moc času, protože po tomto bodu na pořadu jednání budeme mít společné zasedání s výborem Ekon, abychom společně projednávali o zprávě SWIFT. Takže teď si vyslechneme eh, prezentaci zprávy eh, vedená koordinátorem EU pro boj proti terorismu. A já vás tedy požádám, abyste tedy eh, si uvědomili, že si vyslechneme zprávu, ale bohužel diskusy nebudeme moci k tomuto mít. Takže vás vyzmeme, abyste písemně předložili své připomínky k této zprávě, kterou si vyslechnete tak abychom mohli přejít eh, poté ke zprávě SWIFT, jež se týká celé řady orgánů, jak interních, tak externích eh, k Evropské unii. A nyní tedy s velkým potěšením předám slovo koordinátorovi Evropské unie pro boj proti terorismu, panu Žiresovi do Kerkochovi, který poprvé zde vystupuje před naším výborem v novém volebním období Evropského parlamentu. Takže velice vás vítáme, pane Kerkové, a přejeme vám hodně úspěchu ve vaší práci. Eh, dobrý den, chtěl bych vám především poděkovat za vaše poznání, pozvání. Já samozřejmě budu velice rád v úzkém kontaktu s Evropským parlamentem, zejména s vaším eh, výborem, a to z jednoduchého důvodu, protože boj proti terorismu eh, si myslím, musí být eh, spojen jak s Evropským parlamentem, tak s národními parlamenty. A já jsem velice rád, že mám takto, tedy takovéto vztahy důvěry s Evropským parlamentem a s vaším výborem i s oběma předchozími předsedy za minulého volebního období a jsem velice potěšen, že budu moci mít kvalitní dialog s vaším výborem. Já se pokusím být relativně stručný, a je mi velice líto, že nebudeme moci mít výměnu názoru, protože to mě vždy velice obohacuje, ale já jsem připraven samozřejmě se podívat na veškeré písemné připomínky, které mi zašlete. Chci říci, že kromě eh, atentátu ETA, které se uskutečnily v létě a další vraždy, eh, zavraždění dvou policistů v eh, Palma de Mallorca v červenci, že docházelo k fantastické spolupráci se španělskými úřady a francouzskými úřady, kde byly objeveny sklady zbraní chci říci, že kromě toho i islámské, tedy bojové síly, hrozí Evropské unii bezpečnosti členských států a našich občanů, když cestují v zahraničí. Pochopitelně už nedochází k velkým atentátům přímo v Evropské unii po atentátu v Londýně, ke kterému došlo před eh, dvěma lety. Je to také díky našim spravodajským službám, které odhalily celou řadu pokusů o atentáty a které odhalily i celou řadu skupin a jednotlivců. Ale myslím si, že by bylo chybou, kdybychom učinili závěr, že závažnost hrozby poklesla. A pochopitelně Spojené království snížilo uh, úroveň hrozeb v létě ale naopak Němci při přípravě voleb eh, navýšili tuto hrozbu, ač nemáme žádná čísla. Takže Evropa je jak cílem, ale zároveň je to i eh, místo, kde se rekrutují další atentátníci a že je potřeba tedy si uvědomit řadu věcí. Za prvé, rozvoj terorismu ve spojení s různými povstáními. Dále je to stále větší zranitelnost většího počtu států. Pakistán samozřejmě nás hned napadne v této souvislosti, ale je to i Jemen, Eh, Sahel. Francouzský prezident to nedávno zdůraznil ve svém vystoupení k diplomatickému sboru. A tato zranitelnost státu stoupá samozřejmě s ekonomickou krizí. A to vede k tomu, že celá řada států se může stát vlastně eh, eh, dalším jaksi polem pro al kaidu pro regionalizaci al kaidy která je v Magrebu islámském nebo na arabském poloostrově nebo v Mezopotámii. A třetí jev je nárůst počtu Evropanů, kteří jedou do těch eh, tréninkových center, eh, zřejmě v Pakistánu, a zpravodajské služby nás informují o tom, že ta čísla jsou dosti značná. A já bych chtěl uvést jeden nedávný případ, který ilustruje že bychom si měli uvědomit tuto situaci. Italská policie v Bari v listopadu 2008 zatkla dva francouze, kteří přepravovali nelegální migranty. Eh, samozřejmě to vyšetřování a zatím bohužel ještě nemůžeme učinit nějaké eh, definitivní závěry, že to byli eh, pracovníci Al-Qaida, kteří jak ve Spojeném království, tak ve Francii vyvíjeli aktivitu a sídlili v Belgii, kde internetovou dělali propagandu. Byli to francouzští příslušníky, jeden to byl syrského původu Iman a druhý byl belgický příslušník, kteří skrze svá kázání se snažili šířit islamismus a ten druhý, který byl expertem eh, v počítačových technologiích, také samozřejmě se snažil získávat lidi k džihadu. A oba dva samozřejmě se snažili získávat lidi, aby bojovali v Pakistánu, a Afganistánu a v Iráku. Nechci samozřejmě připomínat eh, všechny ty detaily, ale dále v Itálii byli zatčeni tedy dva, opakuji, dva francouzští občané, kteří sídlili v Belgii, obchodovali s lidmi, využívali internet pro propagandu a snažili se tedy tyto džihadisty směřovat do Pakistánu, Afganistánu a to všechno nám tedy potvrzuje, jak je důležité uh, Eh, bojovat proti terorismu, tak jak to eh, Evropská rada přijala v roce 2005. A samozřejmě nejde tak ani o to aktualizovat tento boj, spíše neustále, kontinuálně a vyrovnaně respektovat ty čtyři směry, to znamená prevence, stíhání a odpověď. A to já se snažím dělat ve své každodenní aktivitě koordinátora a to jsem se snažil také učinit i v tom diskusním dokumentu, který doufám vám byl rozdán ve vašem výboru a chtěl bych zmínit jenom několik bodů dosti telegraficky. Eh, za prvé, eh, váš výbor je velice aktivní, to je otázka vlastně sběru a sdílení informací. Myslím si, že tomu už je dlouho. V mé zprávě před dvěma lety jsem vyzval radu aby zahájila definici strategie sběru a sdílení informací. A já sdílím v pocity výboru Libe před volbami a nebudu udiven, že takto to bude vnímat i nový výbor, že mají pocit, že rada někdy postupuje empiricky, že znásobuje projekty a že nemá nějakou celkovou vizi o strategii, to je až kam chceme jít při sběru informací. A můžeme se cítit někdy dosti tak nějak problematicky. A v přílohách mé zprávy máte i určité návrhy v rámci stokholského programu, které by mohly zajistit definici Eh, jež by mohla být diskutována s Evropským parlamentem, abychom měli větší konzistentnost v našem přístupu. Já nebudu zacházet do detailů, samozřejmě Europol a Eurojust. Tady konstatuju, že konečně tedy mají větší eh, užší spolupráce s námi. Pak je tady projekt Check the Web, kde jsme se snažili spojit naše zdroje, abychom mohli eh, lépe pracovat s internetem, dále je to radikalizace a nábor a to možná je to, co mi nejvíce leží na srdci a kde je ten postup nejobtížnější. Tady jsem se snažil určitou metodu najít, aby byla dynamičtější a abychom mohli stanovit ty pilotní etapy, které by akceptovali, protože mají speciální expertízu nebo jsou zainteresováni stát se vlastně těmi vedoucími, kteří eh, budou řídit určité projekty a samozřejmě získávat ty nejlepší postupy a praxe v eh, členských státech. Dnes máme asi 6 nebo 7 členských států, kteří se věnují jednotlivým aspektům, například Belgie nebo Švédsko, například o té policii, která pracuje v místě Eh, Nizozemsko, pokud jde o místní samozprávy a úřady a já jsem v kontaktu také i s výborem regionu, který je skutečně klíčovým orgánem, kde eh, samozřejmě se snažíme tedy zjišťovat ty hlavní jevy radifalikace. Dánsko vlastně, jak tedy eh, se zaměřit na radikalizaci se Španělskem, pokud je o imamy, s Německém, otázka internetu a se Spojeným královstvím jsou to otázky opravdu klíčové v naší politice komunikace s médií a s muslimským světem. Třetí věc, to je externí aspekt, nebudu o tom konkrétně hovořit před vaším výborem, já jsem se hodně tímto zabýval a já jsem velice rád, že komise vyvinula specifický eh, nástroj stability se třetími zeměmi, kde dochází velice často k terorismu, aby mohli posílit tedy otázky odpovědi a prevenci. Druhá eh, věc, která mě velice zajímá a jsem potěšen, že jsme dosahli pokroku, to je do jaké míry bychom mohli, a já vím, že to téma je citlivé, to je, jak mobilizovat prostředky z Fondu spolupráce a rozvoje abychom mohli eh, připravovat projekty prevence v těch eh, oblastech, které jsou nejvíce zasaženy terorismem. A společně s komisí pracujeme v Sahelu, eh, kde samozřejmě například v Mauritánii a dalších zemích jsme mohli spolupracovat. A snažili jsme se vlastně vyvarovat toho, aby tedy zejména v té západní Africe, kde tedy je problém problém s drogami, zejména s kokainem a víme, že tedy to cestuje přes západní Afriku, Guinea Bissau a Sahel, aby tedy vlastně ty dvě oblasti eh, mohly být eh, zaměřen, eh, centrem našeho zájmu. Pracoval jsem také hodně kolem Pakistánu posledních měsících. Snažil jsem se komisi předložit návrhy, jak bychom mohli více Pakistánu pomoci, jak klasickým způsobem, tak i novátorskými prostředky skrze policii a tak dále. A stejným způsobem jsme se zaměřili i na Jemen. Ve zprávě najdete i další informace, které tady bohužel nemůžu eh, z nedostatku času rozebírat. A to je, jakým způsobem bychom mohli energičtější způsobem reagovat na eh, počítačový terorismus, eh, radiologický, bakteriologický, chemický eh, útok a pak ještě mm, jsem byl velice aktivní mm, v posledních měsících v těchto oblastech. To je, jakým způsobem Evropa by měla odpovídat na teroristické skupiny, které jsou na seznamech teroristických skupin LTTO ze Sri Lanky, Farkové a další, kteří vlastně doslova nedělají žádné atentáty na území Evropy, ale využívají našeho evropského územu, aby eh, eh, zde nelegálním způsobem třeba přepravovali zbraně anebo eh, vedli aktivní propagandu. Druhé téma je Guantanamo. Zcela určitě si vzpomínáte, že ve mé zprávě v listopadu 2008 jsem vyzval radu, aby se mobilizovala velice rychle a brzo, aby pomohla tehdejšímu zvolenému americkému prezidentovi, ale ještě ne tedy e, inaugurovanému, aby mu pomohla v e, kauze Guantanamo. A nutno říci, že rada reagovala velice rychle, velice rozhodně, aby podporovala eh, zásadně nového prezidenta, nejenom pokud je o zavření Guantanámu, ale změnění i celého paradigmetu. To Warren paradigm eh, vůči válce, eh, aby tedy přešla k jinému přístupu, to je spíše k takovému tomu evropskému přístupu, to znamená právnímu přístupu, takovému vlastně, který existoval ve Spojených státech před 11. zářím. A Rada JHA dospěla k určitým závěrům, to je eh, realizovat informační mechanismus, ten funguje eh, společně se Spojenými státy a Rada pro všeobecné záležitosti vytvořila společný výbor se Spojenými státy, který je velice zajímavý. Za prvé se tam říká, že Bezpečnost je pochopitelně e, odpovědností členských států, ale zároveň je i sdílená a že členský stát nemůže se rozhodovat sám, aniž by bral v úvahu, jakým způsobem to bude mít dopad na jiné členské státy, protože jsme v šengenském prostoru. Dále je to explicitní vyjádření toho, že pokud Evropská unie pomůže Spojeným státům, aby zavřeli Guantanamo, tak je to nejenom kvůli Guantanamo, ale je to i proto, že doufáme, že e, americká administrativa stoprocentně změní svůj pohled na boj proti terorismu. A v tomto ohledu eh, rada přispěla k pracím dvou task force, které eh, sestavil eh, americký prezident Obama a to je ta svor pokud jde o podmínky věznění a druhá ta svor pokud jde o transfer eh, vězňů. A my jsme se snažili k tomu dát evropský eh, právní a soudní pohled, to znamená vztahy mezi mezinárodním humanitárním právem a mezi klasickým soudním právem. Já sám jsem byl pozván do Washingtonu v polovině července, abych tyto zásady předložil a abych společně s těmi dvěma task forcemi eh, přemýšlel o tom, jak změnit celé to paradigma. A poslední věc, eh, myslím si, že i pan eh, před, místo předseda Baro o tom hovořil, to znamená na obou stranách oceánu Atlantického posílit tento dialog v oblasti justice a e, bezpečnosti. Myslím si, že budete o tom diskutovat v rámci SWIFTu a uvidíte, že ten tón USA se změnil a to značně. Nyní máme vztahy více partnerské. E, Spojené státy více poslouchají to, co říkáme. A myslím si, že využijou tohoto kontextu, aby abychom dále diskutovali o ochraně osobních údajů. Dělalo se to na úrovni skupiny na vysoké úrovni, pokud je o ochranu osobních údajů, ale také jak více prohloubit ty, ty nástroje v prevenci eh, boje proti terorismu. A poslední věc, SWIFT, já si myslím, že o tom teď nemusím hovořit, že budete mít speciální zasedání a já budu tedy o tom hovořit v této souvislosti. Děkuji vám za pozornost. Gracias. Soy consciente, eh, como lo somos todos los miembros de la Comisión, de que la materia já jsem si vědom, stejně jako ostatní členové našeho výboru, že tematika boje proti terorismu je velice citlivá, je to prioritní téma také pro diskuze mezi členskými státy na evropské úrovni. Ale tak, jak nám Žildek Kerkov připomněl, půl jedenácté budeme mít společné zasedání našeho výboru a výboru Ekon. Toto zasedání se bude eh, účastnit předsedkyně Ekonu a proto, kolegové, eh, bych na vás apeloval, a prosil o porozumění a prosím vás, abyste všechny připomínky a otázky, eh, které souvisejí s touto právě uvedenou prezentací, eh, byly položeny později a abychom postupovali následujícím způsobem. My vám rozdáme písemné podobě prezentaci eh, pana Kirkova. A samozřejmě, že při nějakém příštím zasedání Libe budeme moci pokračovat této diskuzi. E, myslím si, že to bude eh, debaty. 25. září budete samozřejmě opět vítáni a budeme moci tedy mít tuto konverzaci a diskuzi, která bude zajímat všechny členy našeho výboru. Pokud bychom nyní otevřeli diskuzi a otázky, bylo by pro nás nemožné pak eh, zrealizovat společnou schůzi výboru Ekonu a Libe nebylo by pro nás možné si také vyslechnout všechny ty osobnosti, které byly přizvány, aby hovořili o SWIFTu. Budeme zde mít zástupce společnosti SWIFT, ale také další osobnosti, které jsou významné a byly vyzváni a představují evropské instituce. Navrhuji tedy, abychom udělali nyní pětiminutovou přestávku do sálu budou moci být uvedeni eh, představitelé výboru Ekon a další pozvaní hosté a pak budeme pokračovat v rámci bodu 15 za přítomnosti koordinátorů. Děkuji. Thank you so much, dear colleagues. Děkuji pěkně, kolegyně, kolegové. Jsem velice rád, že eh, mohu zde přivítat eh, členy výboru ECON. Je to výbor pro ekonomické a monetární záležitosti a jsem také rád, že zde mohu přivítat předsedkyni tohoto výboru, paní Sharon Baulesovou. Už se tady odehrálo velice důležité setkání. Jehož smyslem bylo prodiskutovat eh, prozatímní dohodu mezi Evropskou unii a USA, navazující na novou strukturu SWIFTu. Jistě si vzpomínáte, bylo to 22. července, kdy jsme se v tomto výboru sešli s panem místopředsedou Barotem, který nám představil Eh, různé technické záležitosti a aspekty této nové architektury SWIFT, eh, jejíž účast, eh, do které patří i Evropský parlament. Současný stav vyjednávání o této prozatímní dohodě mezi USA a EU. Jsou tady dvě části první část tohoto setkání bude veřejná a potom bude druhá část, která bude neveřejná. To znamená, že pouze oficiální členové eh, parlamentu se mohou účastnit této neveřejné schůze, čili té druhé části našeho setkání. My jsme na toto setkání přizvali eh, řadu zástupců nejrůznějších orgánů a institucí, kteří budou mít slovo a potom bude následovat diskuse. Budeme tady mít zástupce SWIFTu, který nás eh, poinformuje o změnách, které, ke kterým dochází v té architektuře SWIFTu, potom budeme mít eh, zástupce inspektorátu pro ochranu údajů, který bude hovořit o přístupu k údajům ze strany amerických úřadů. Budeme mít také koordinátora pro protiteroristickou eh, činnost, pana pana Žila de Kerchova. Rád bych ale ještě připomněl, že právním základem tohoto návrhu komise je třetí, stále třetí eh, pilíř a podle něj má rada právo konzultovat parlament. Není to však povinnost a rada této možnosti nevyužila ze strany Evropského parlamentu, však na základě našich eh, interních pravidel můžeme eh, podniknout iniciativu a ještě předtím, než dojde k uzavření této prozatímní dohody, o ní můžeme jednat. A proto jsme se rozhodli, že v příštích dnech Eh, budeme na toto téma hovořit na konferenci předsedů. Takže vítám členy obou výborů a předsedkyni výboru Ekon paní Shannon Baulesovou a předávám jí slovo. Děkuji pěkně. Já si myslím, že již nemusím předávat příliš slov k tomu, co tady zaznělo. Jenom bych vás ráda informovala o tom, že já tuto iniciativu sleduji již od posledního mandátu a po celou dobu jsem se na tuto záležitost dívala eh, z pohledu zájmu výboru Ekon. A myslím si, že řada našich obav eh, již byla vyslyšena. Pokud se podíváme ku předu, tak eh, se domnívám, že eh, co mi leží na srdci, je to, abychom zajistili právní jistotu, pokud je o výsledky jakékoliv eh, z dohody. A nemyslím pouze právní jistotu mezi nebo na úrovni institucí a vlád, ale tato právní jistota musí být přítomna také na úrovni komerčních organizací, které jsou účastny této dohody. Mějme na paměti, že toto může být precedent, precedens pro eh, finanční sektor, pokud je o výměnu informací v bankovním sektoru. Takže tolik z mé strany a předávám slovo zpět. Děkuji pěkně, paní Pavlesová. Takže nyní dávám slovo panu Lázaro Camposovi, výkonnému řediteli SWIFTu. Je zde? Ano? Prosím, pět minut, máte slovo. Je tady uh, řada poslanců, kteří už uh, chtějí položit otázku. Nicméně, prosím, pane Kampus. Rád bych poděkoval oběma předsedům, respektive předsedové předsedkyni za eh, pozvání k účasti na tomto setkání. Dneska se zaměřujeme na prozatímní dohodu mezi EU a USA, navazující na novou strukturu SWIFT. Rád bych však na začátku zdůraznil, že, souča- že dnešní debata není o SWIFTu. Je to o tom, jak chce Evropská unie spolupracovat s USA v oblasti boje proti terorismu. SWIFT eh, je pouze eh, jednou částí této debaty. Neměli bychom však eh, na tuto společnost položit jinak než nějakoukoliv jinou o čem tady hovoříme, se týká eh, všech evropských občanů, všech společností i evropského globálního finančního systému. Je nám jasné, že evropské orgány by rády spolupracovaly s americkým ministerstvem financí v boji proti terorismu a eh, sdílet informace, které, kterými disponují, včetně údajů ze SWIFTu. Také je nám jasné, že implementace nového, nové architekty SWIFTu může být katalyzátorem při současných americko-evropských vyjednáváních. Tato nová architektura, která bude vedena v život na konci tohoto roku, byla oznámena v roce 2007 v červnu. A je to systém opatření, které zlepší kapacitu a odolnost toho systému a budou, bude odpovídat, eh, tento systém potom bude vyhovovat požadavkům eh, za uživatelů. Další opatření byla přijata eh, a byla eh, také potvrzena veřejnými orgány, pracovní skupinou 29 a příslušným, příslušnou osobou jmenovanou komise. Jde o to, aby se tady věnovala stejná pozornost ochraně osobních dat a národní bezpečnosti. SWIFT eh, jakožto soukromá společnost se vždycky snažila aplikovat takové kroky, které těmto cílům budou vyhovovat. Při platbách v současné době, při mezinárodních i národních, eh, je využíván SWIFT jakožto součást eh, systému eh, finanční výměny a v této době turbulenci na finančních trzích eh, je také velice důležitý. Pokud jde o využívání údajů pro účely boje proti terorismu, tak eh, chceme, abychom eh, neohrozili tu ochranu osobních dat, abychom měli jistotu to v rám, toho práva, v rámci něhož společnost funguje a aby byla zachována konkurenceschopnost všech společností, včetně SWIFTu. Eh, SWIFT je firma, která umožňuje výměnu eh, informací a plateb mezi devíti eh, tisíci bankovními ústavy ve dvoustech devíti státech světa. Chceme zachovat eh, důvěrnost eh, našich eh, údajů, protože to je právě jádro našeho obchodního podnikání. V současné době jakákoliv transakce je přenáš, se vlastně odehrává prostřednictvím dvou operačních center na dvou kontinentech, je to v Evropě a v USA chceme zachovat dostupnost našich služeb a chceme zajistit ochranu i pro ten nejhorší scénář. Chceme také zahájit provoz třetího operačního centra ve Švýcarsku a budeme eh, pracovat s dvěma eh, oblastmi zpracování. To znamená, že eh, ty platební transakce v Evropě budou zpracovávány v Evropě. Mimo evropské země se také mohou rozhodnout, jakou zónu budou využívat. Už jste zmínili, že naposledy, kdy se SWIFT účastnil společného slyšení výboru, bylo v říjnu 2006 a tehdy se hovořilo o mandatorních o mandatorních krocích ze strany amerického finanční, eh, amerického ministerstva financí. A dneska budeme hovořit o návrzích EU, eh, které se týkají ochrany údajů v rámci eh, transakcí v USA. Chceme, aby nadále byla respektována práva společností jako SWIFT. Eh, náš program eh, je eh, chráněný, veškeré žádosti jsou cílené a pokud je o omezení rozsahu, tak ne všechny některé E, transakce jsou vyňaty z tohoto projektu. Údaje jsou uchovávány ve vysoce chráněném e, prostředí řízeném a kontrolovaném SWIFTem. Americké ministerstvo financí nemá přístup ke všem údajům SWIFT. E, pouze cíle na vyhledávání mohou poskytnout tyto informace ze SWIFTu. Tyto údaje jsou sledovány a e, pracovníci SWIFTu, kontroloři, e, jsou kontrolováni auditorskou firmou. Spolupráce mezi orgány EU a USA zajišťuje ochranu. Od té poslední výměny e, informací jsme také dostali informace od od eh, předsedy Belgické komise pro ochranu soukromí a rovněž také vítáme potvrzení toho právního eh, rámce, na, něm, na jeho základě pracujeme. Eh, v zpracování, v tom systému zpracování osobních údajů je řada entit, které vycházejí ze stejného základu a Na závěr bych rád uvedl a omlouvám se, že mi to trvalo déle než pět minut. Jak jsem uvedl na začátku, eh, je nám jasné, že eh, veřejné orgány chtějí eh, nalézt rovnováhu mezi ochranou osobních údajů a bojem proti terorismu. Chápeme požadavek na spolupráci mezi privátním a soukromým sektorem. My jsme privátní společností, ovšem na druhé straně také požadujeme, aby nám orgány veřejné zprávy zajistily eh, právní, eh, právní eh, základ. Je potřeba, aby všichni poskytovatelé finančních služeb měli stejné možnosti a aby dodržovali stejná pravidla a aby pro ně, aby k ním orgány veřejné zprávy přistupovaly stejně. Instituce pro platební styk Eh, musí mít v nás důvěru jakožto eh, ve společnost, která vybudovala infrastrukturu eh, fungující od roku 1993, kdy jsme byli založeni. A tato dohoda by neměla mít negativní dopad na konkurenceschopnost SWIFTu. V současné době Eh, poskytujeme pouze omezené eh, informace eh, americkému ministerstvu financí. Jejich žádosti o poskytnutí údajů jsou, musí být vždycky specifické a cílené. A naše nová systémová architektura byla vylepšena. Také se těším na den, kdy budou eh, mezinárodní dohody a ne pouze bilaterální smlouvy mezi eh, zeměmi a kdy eh, společnosti jako SWIFT nebudou mít problémy jako dnes. Musíme mít silnou ochranu osobních údajů a musíme mít také právní jistotu, která bude konstantní. Děkuji pěkně. Jak jste určitě Eh, zaregistroval, tak eh, jsme flexibilní, pokud je o ten čas. A my vždycky žádáme eh, řečníka, aby se držel toho časového limitu, jinak se nevejdeme do našeho programu. Musíme totiž končit ve 12.30. Nyní bych rád předal slovo panu Vilemu Debekelermu, předsedovi Belgické komise pro ochranu soukromí. Děkuji, pane předsedo. My jsme se seznámili s tím případem SWIFT 25. července 2006, kdy se v New York Times objevil článek o zpracovávání osobních údajů eh, na základě finančních transakcí. A také jsme eh, věděli jsme, že se to týká i evropských občanů, aniž by věděli těto občané, eh, co se s jejich, jak se s jejich údaji nakládá a nevěděli o tom eh, ani belgické či jiné úřady v Evropě. V září 2006 Belgická komise pro ochranu údajů předložila svoje první stanovisko a eh, tehdy bylo zjištěno, že existuje ohromný problém na jedné straně je americká legislativa a na druhé straně jsou evropské zákony. A přirozeně eh, zákony o ochraně eh, osob eh, v souvislosti s, se společnostmi jako je SWIFT byla odolena jakožto nedostatečná. Další věc, není žádných pochyb o tom, že evropská a potažmo i belgická legislativa, pokud je ochranu eh, osobních údajů, je použitelná. Velkým právním problémem z hlediska zodpovědnosti bylo to, kdo vlastně zodpovídá za kontrolu všech těchto eh, akcí, těchto, tohoto používání osobních údajů a kdo zodpovídá za předávání informací Eh, o transakcích v Evropě eh, americkým úřadům. Ve druhém stanovisku a nyní odkazuji na veškeré dokumenty, které jsou k dispozici eh, u vchodu do tohoto to, to sálu, tak tento, toto stanovisko z září 2006 jsme, jsme se vyjádřili k otázce belgické vlády, která zněla, jak zajistit ochranu belgických, respektive evropských občanů, či kohokoliv, Eh, kdo eh, se bude odkazovat na ochranu, kterou mu poskytuje evropská legislativa. Řekněme si upřímně, je tady pouze jedno řešení a není belgické, je to evropské řešení. A v tehdy eh, jsme se začali zastávat řešení, které by vycházelo ze, společnost, ze spolupráce, ať už ve formě nějaké domluvy, dohody, spolupráce mezi evropskými a americkými úřady a my jsme tehdy také uvítali pokrok, jehož bylo dosaženo. Eh, došlo k výměně informací, k výměně eh, žádostí, eh, byly jmenovány osoby, které se záležitostí začaly zabývat, takže já si myslím, že ty první kroky byly učiněny a bylo to velice důležité. Ovšem, to byl pouze začátek ve třetím stanovisku v prosinci 2008, konkrétně 9. prosince, jsme se vyjádřili takto. My jsme eh, se rozhodli o zavedení postupu v souladu s pravidly SWIFTu. A tady mohu pouze potvrdit to, to co řekl kolega ze SWIFTu, že tato společnost přijala velice uh, důležitá uh, opatření pro zlepšení ochrany osobních údajů a směrem k tomu, aby každý jednotlivec mohl uplatňovat svá práva. Každý jednotlivec musí požívat ochranu osobních práv a to bylo, to bylo, to byl důležitý krok. SWIFT eh, se zavázal k tomu, že eh, ty informace o finančních transakcích nebudou veřejné. Byly tady dva závěry. Prvním z nich je to, že soukromé společnosti eh, nemohou se s tímto rizikem vypořádávat samotny. Musí být k dispozici mezinárodní regulační a kontrolní mechanismy, a my, jakožto Evropský zákonodárný orgán, musíme poskytnout eh, ochranu základních práv, pokud jde o svobodu a, a eh, volný tok informací. Dalším důležitým závěrem bylo toto. První cíl, který jsme měli jakožto Belgická komise pro ochranu údajů, bylo zajistit ochranu práv občanů. A domnívám se, že už jsme se z toho poučili a že nyní pokračujeme při přípravě právního rámce pro spolupráci mezi EU e a USA a nesmíme zapomínat na práva občanů. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkujeme za to, že jste dodržel eh, časový limit. Nyní dávám slovo panu Petru Haskinsovi, Hastingsovi, Evropskému inspektoru ochrany údajů. Pět minut, prosím. Nejprve bych rád uvedl, že jsem byl osloven Evropskou komisí pokud jde o tuto plánovanou prozatímní dohodu mezi EU a USA ohledně struktury SWIFT. A 1. července jsem dostal e, e, e, několik poznámek, které směřovaly parlamentu, komisi a radě. Tyto poznámky se týkaly mandátu pro vyjednávání, který sám je omezen pouze na EU. Proto byly zaslány pouze institucím, které se, týka, které se podílejí na tomto rozhodování a nebyly zřejněny. Nicméně jsem velice rád, že vám mohu poskytnout krátké shrnutí těch hlavních bodů tohoto stanoviska. Jako tak to ještě bych rád uvedl, že změna v architektuře SWIFT která stála na počátku současných vyjednávání, byla podpořena a uvítána evropskými úřady pro ochranu údajů, protože smyslem je, aby veškeré údaje, které se týkají eh, finančních transakcí v Evropě, podléhaly kontrole pouze ze strany evropských orgánů. A dále, aby, bylo zajištěno, aby byla zajištěna eh, ochrana soukromí a osobních údajů. Na rozdíl od problematik PNR, která, eh, což se týká předávání informací o cestujících na transatlantických letech, tak navrhovaná dohoda v, v tomto případě by se týkala údajů, eh, která nemají žádnou, eh, který, která některá nesouvisejí um, s USA, pokud je tedy o teritorium. Týká se to vlastně Eh, transakcí finančních, které probíhají pouze v rámci EU, nikoliv mezi EU a USA. Já jsem v července vyjádřil eh, obavu, která se týká především nutnosti a proporcionality této dohody, především z hlediska eh, pronikání do soukromí a také existence právního rámce, který se zaměřuje na opatření proti financování teroristické činnosti. Také jsem vyjádřil určité pochybnosti ohledně právního základu této dohody, protože existují již opatření e, vycházející e, z prvního pilíře. Nicméně v tomto okamžiku je důležité zajistit, aby vyjednávání adekvátně vzala v úvahu e, standardy ochrany údajů která jsou, které jsou eh, předpokladem, základním předpokladem pro respektování základních práv občanů EU. Osobní údaje týkající se evropských transakcí nebudou uchovávána na evropském, budou uchovávána, pardon, budou uchovávána na evropském uh, území a budou podléhat evropské jurisdikci a nebudou omezena pouze nebudou předávána eh, americkým úřadům. Musíme také definovat mechanismus, který zajistí respekt k základním právům a především k ochraně um, osobních, osobních údajů. Dovolte, abych zdůraznil, že eh, základní práva obsahují mnohem více než právo na soukromí a ochranu osobních údajů a sdílení těchto údajů mají enormní dopad na ostatní práva. Proto bych rád eh, zdůraznil především následující. Jsou tady čtyři eh, podstatné prvky. Za prvé je nutné zajistit, aby proporcionalita a zákonnost eh, um, žádostí ze strany USA o poskytnutí údajů byla zajištěna. Uh, druhá otázka, je tady opravdu nutnost tyto eh, údaje poskytovat, je to nějak opostatněné? Takže všechny údaje musí podléhat eh, stejnému posouzení. Musíme zkoumat, zda by evropské orgány činné v trestním řízení měly eventuálně právo tyto údaje získat v podobném případě, ve kterém v něm tedy žádají uh, americké úřady. Určitý opravný mechanismus, druhá, uh, druhý bod a rovněž eh, kompenzace v případě nezákonného zpracování údajů. Musí být nějaký soudní opravný prostředek a musí být také nějaká poslední instance, ke které se dá odvolat. To se netýká pouze požadavku na ochranu údajů, které jsou v rámcovém rozhodnutí, ale jsou tady i e, požadavky vycházející e, z respektu k základním právům. případy, kdy se ty transakce týkaly Talibanu, al kaidy v případu Kadí, tak eh, pouze potrojí, co jsem řekl, i SWIFT by eh, měl mít možnost před Evropským soudem spochybnit určité přehnané nebo nadměrné žádosti všechny eh, státy eh, musí eh, respektovat rámcové rozhodnutí rady z loňského roku. Bylo by totiž paradoxní, pokud by bylo by paradoxní, pokud by evropské, pokud by státy Evropské unie postupovaly Eh, jinak vůči třetím zemím, než postupují sami vůči sobě. Zpracování údajů eh, ze strany eh, SWIFTu a orgánů činných v trestním řízení nesmí být omezovány mezinárodními dohodami. Dohled je jedním z, z podstatných prvků režimu ochrany osobních údajů a Sem patří e, také e, blokování e, nebo blokace přenášení, poskytování informací o transakcích. Chtěl bych zdůraznit, že pravidelná kontrola stávající praxe je důležitá a mělo by to být také součástí této dohody, stejně jako je to součástí směrnice o vyjednávání. Takže děkuji za pozornost a Těším se na diskusi. Děkuji, pane Hastixi. Hastingsi. Máme zde zástupce Evropské komise. Um, Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím stručně vysvětlit, eh, k čemu došlo co se děje a co doufáme se v budoucnosti odehraje. Takže dnes, zítra a pozítří. Situace dnes vypadá následovně. Na základě eh, odhalení eh, praktik eh, amerického ministerstva financí se zjistilo, že je tady velký problém. Údaje o evropských eh, občanech byly poskytovány americkým úřadům, nikdo o tom nevěděl, kromě těch společností, které tyto údaje poskytovaly a kromě amerických úřadů. A evropská veřejnost eh, samozřejmě začala mít obavy. Evropská komise byla požádána um, vysokým představiteli, včetně bývalého ministerského předsedy, uh, aby zasáhla a aby se pokusila uh, obnovit uh, tu zákonnost, pokud je o ochranu osobních údajů a aby zabránila tomu, aby se některé společnosti ocitly v nějakém prostoru mezi Evropou a USA, kde by nebyli schopni jednat. My jsme vyjednali několik dohod s eh, americkou vládou, které podle nás byly uspokojivé. Soudce Brugier je analyzoval, později nám řekne, k čemu dospěl. A doposud jsme postupovali na tomto základě, ale eh, nejednalo se o žádnou formální do mezinárodní dohodu. A ty dohody byly přijaty také v, eh, od, v odlišných podmínkách, protože eh, SWIFT přenesl některé, některé své údaje ze Spojených států na území EU, takže tak je situace jiná. Jsme si přirozeně velice dobře vědomi toho, že se pohybujeme ve velice delikátním právním rámci, protože pokud se na to podíváme přesně, tak, to, zna, tak se, se pohybujeme pouze pořád v rámci uh, třetího, uh, třetího pilíře. Ovšem můžeme očekávat, že uh, se um, ten právní rámec změnit. Takže to je prozatím dočasný problém. A ten problém zní takto. Jak se přenést z dneška eh, do zítřka? Jak eh, připravit mezinárodní dohodu, která by umožnila SWIFTu pokračovat v jeho naprosto zákonných eh, aktivitách? A jak zajistit, aby se těmto problémům vyhnuli ostatní banky? a aby mohli eh, poskytovat služby svým klientům. Eh, musíme eh, reagovat rychle. My samozřejmě nezodpovídáme za přenesení údajů z SWIFTu do Evropské unie. My jsme tedy navrhli následující, potvrdila to i rada jednomyslně. Je to takový soubor vyjednávacích kritérií, pro uzavření prozatímní dohody, která by zajistila adekvátní ochranu osobních údajů a aby také uvedla v praxi adekvátní kontrolní nebo kontrolní mechanismy. Tato dohoda bude eh, platit eh, do té doby, než bude uzavřena nová smlouva, což bude po přijetí Lisabonské smlouvy. Místo předseda Jacques Baro uvedl, že jakmile bude přijata Lisabonská smlouva, tak komise předloží eh, nový návrh mandátu pro vyjednání smlouvy, která bude vycházet z té nové situace po přijetí Lisabonské smlouvy a na jejím, na jejím koncepování se bude podílet i tento parlament. Týká se to ne pouze bezpečnosti USA, ale i naší bezpečnosti, protože hovoříme o boji proti terorismu. Je to o bezpečnosti našeho území, našich občanů. Informace, které se poskytují eh, ve velice omezené míře, jak jsme před chvilkou slyšeli, poskytují se tedy americkému ministerstvu financí, jsou analyzovány a výsledky těch analýz jsou poskytnuty eh, příslušným eh, orgánům v členských státům, které to vítají jakožto velice účinný prostředek při boji proti terorismu. Takže není to záležitost, která by byla omezená pouze na USA, je to i v našem zájmu. A přirozeně, jak eh, pan Campos v tu potrhl, musíme zajistit eh, právní, eh, právní jistotu. Eh, nesmíme dopustit, aby se společnosti pohybovaly někde v zemi nikoho mezi USA a EU. Tato mezinárodní vydávání by měla přinést ovoce v podobě řešení, která umožní tok informací eh, tak, aby těchto informací bylo možné využít v boji proti terorismu i nadále. Děkuji. Pane Fole. A nyní bych dal slovo zástupci e- předsednictví EU, panu Henninganovi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, vážení členové těchto výborů. Už tady zazněla spousta to, co jsem chtěl říct sám, proto budu velice stručný. Nevyužiji ani těch pěti minut. Rád bych pouze dodal, že švédské předsednictví získalo mandát v červenci, pardon, v červnu tohoto roku. My jsme vyjednali návrh mandátu v červenci a možná víte, Švédsko a švédské předsednictví velice eh, pečlivě sleduje aspekty ochrany dat a eh, integritu, protože to je ve Švédsku dlouhá tradice. A právě proto jsme se rozhodli přijmout většinu těch bodů, která, které obsahuje zpráva pana Hustingse. Ten mandát, který byl přijat v červenci, obsahuje velkou většinu eh, těch eh, prvků, které jsou obsaženy ve zprávě pana Hustingse. Ta vyjednávání pokračují. Také bych eh, tento výbor rád informoval o tom, že po přijetí mandátu v Radě na konci července se již eh, uskutečnila dvě vyjednávací jednání s Američany a budou ještě další nyní v září a jejich cílem je eh, dohodnout eh, finální znění dohody. Chceme to dosáhnout ještě během svého předsednictví. Švédské předsednictví stejně jako komise. Doufá, že dojde ke změnám, pokud jde o smlouvy. Doufáme, že bude přijata Lisabonská smlouva a švédské předsednictví potom eh, doufá, že bude moci začít vyjednávat o nové smlouvě. Jak zmínil generální ředitel Fall, nyní tady pracujeme s takovou překladovací dohodou, která by měla platnost maximálně 12 měsíců, možná ještě méně. A doufáme, že ještě před eh, tímto obdobím 12 měsíců bude tato smlouva nahrazena už tou novou, ne pouze prozatímní. Švédské předsednictví rovněž eh, jedná s komisí ohledně názoru komise, pokud jde o eh, ten nový v vozovkách lisabonský režim. Pan Fall právě uvedl, že um, by ta smlouva měla být krátce po přijetí Lisabonské smlouvy. A my se teď chceme zabývat tím, jak eh, to provést, kdo bude vyjednávat. A tyto diskuse povedeme společně s komisí během svého předsednictví. Takže tady bych rád skončil a možná se ještě dostanu ke slovu. Děkuji, pane Henningene. Eh, devět poslanců zažádalo o slovo. Máme pana Žil Deckerhoffa, který požádal o slovo, takže ještě pět minut a potom otevřeme diskusi. Děkuji, pane předsedo, budu velice stručný. Chtěl jsem vystoupit jako koordinátor. Chtěl jsem vystoupit jako koordinátor boje proti terorismu. A dovolím si doplnit to, co Jonathan Fall zde uvedl. TFTP a tento program je velice ceným nástrojem prevence a boje proti terorismu. A jenom, nejenom ve Spojených státech. TFTP je důležité také v Evropě a v našich členských státech. Naši státy využívají velice výrazně tento systém a proto je velmi naléhavé eh, ponechat tento systém. Druhý bod. Zpráva pana soudce Brugera ukázala, že Spojené státy skutečně dodržují principy representation, tak jak se o tom dohodli a tak jak to bylo e, stanoveno za nejednoduchých podmínek. Za třetí, změna architektury vede k novému nastavení rovnováhy mezi vztahy, tak jak to řekl Jonathan Fall. Během prvního kola vyjednávání Eh, údaje se nacházely na půdě Spojených států. Nyní jsou v Evropě a nyní diskutujeme o partnershipu. Eh, a zde je nutné, aby Evropa měla ještě efektivnější přístup do samotného systému. A čtvrtý prvek. Co se týče právní dohody, která se opírá o článek 24 e, eh, smlouvy, tento článek se týká ochrany dat, která byla eh, vlastně původně vyžadována ze strany Spojených států. Podle mého názoru návrh je vyrovnán a také je velice ambiciozní. Jsou tady stanoveny podmínky, které jsou velmi přísné z hlediska uchovávání dat. Víte, že máme také diskuzi o ochraně osobních dat ve vztazích mezi USA a Evropy i na jiných úrovních. A já jsem vždy se domníval, že je nutné dospět k závaznému jednání. Druhý prvek. Poté, co jsem si vyslechl pana Hestingse, tak je zjevné, že se musíme zamýšlet nad rámcem, v jakém bude fungovat tato dohoda. A zde můžeme mít skutečně na mysli i určitou dohodu z hlediska soudní spolupráce. Samozřejmě, že musíme diskutovat také o harmonogramu této dohody. Já si přeji, aby Lisabonská smlouva vstoupila v platnost a v tomto smyslu je nutné hovořit o, disku, o budoucnosti. Buď tedy ponechat současný systém, anebo zavést eventuálně evropský TFTP. Rád bych všem připomněl, že nás ještě čeká neveřejná schůze a i tam budeme mít prostor pro diskusy, abychom se všichni mohli, kdo máme žádost, kdo máme eh, chuť se vyjádřit. Zatím požádalo 12 poslanců a nyní bychom už měli pomalu končit toto část a proto navrhuji, aby se každý poslanec či poslankyně omezili na dvouminutový příspěvek. Ne, minutu a půl. Snad to bude vyhovovat, tak pan Lambrindis, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám všem. Za minutu a půl bych rád zmínil čtyři body. Pan uh, Fall řekl, že Evropská unie eh, přenáší otázky bezpečnosti do USA. Eh, my je posíláme do USA a potom vděčíme za jejich analýzu, eh, na základě které členské státy potom zjišťují, že jsou, že jsou tady nějaké problémy. Necháme to tak. Druhá otázka. Zástupce SWIFTu velice jasně řekl, že eh, přístup amerických úřadů k údajům je velice omezený. Je omezen pouze na případy terorismu a na velice uh, specifické případy. Myslíte se, že teď bychom mohli mít eh, lepší, ještě větší záruky? Otázka je, zda eh, vyjednávání ohledně těchto omezených možností k přístupu Eh, by nezajistila eh, větší rovnováhu, jestliže soukromá společnost je schopna vyjednat lepší podmínky než celá Evropská unie. Třetí otázka. Směrem k švédskému předsednictví. Já ehm, bych se rád zeptal na otázku základních práv. Vy jste řekli, že respektujete základní práva a právo na soukromí. A tady bych rád řekl, že pokud jde o dohled na internetu a o, pokud jde o zákony upravující používání um, internetu, vychází právě ze švédské zkušenosti. Já bych se rád zeptal, zda nemáte v úmyslu aplikovat eh, stejnou, nebo použi- jak se být stejně eh, pečlivý a stejně pozorný eh, při vyjednávání eh, této dohody o SWIFTu. Paní Miltonová, já se pokusím, ale myslím si, že eh, určitě eh, mají členové parlamentu ptát se spíše než poslouchat. Otázka, proč? Já si myslím, že proti teroristické politice vlády nejprve definují, co potřebují a teprve potom se zeptají lidí, jestli, se mohou poskytovat ty informace. A já si myslím, že to je, je všechno na základě uh, toho, že vlastně ty uh, informace jsou někdy poskytnuty zcela náhodně. Vypadá to, že tady jsou kon, uh, kolidující názory na ten právní názor. Je tady rozdíl uh, evidentně mezi uh, názorem právní služby uh, parlamentu a rady a já bych doporučila, abychom si najeli někoho zvenší. Uh, Agentura pro základní práva, myslím, že Jonathan se mnou bude, ne, nebude se mnou souhlasit, tak pokud jde o PNR, tak eh, ráda si vyžádala stanovisko Agentury pro základní práva. Všechny dokumenty, které se týkají této problematiky, by měly být zveřejněny. Já nevím, proč máme tu neveřejnou schůzi a kdo o to zažádal. Také si myslím, že dokumenty by měly být k dispozici ne pouze nám, ale všem občanům, protože se to týká soukromí všech občanů. Vy použiju frázi, kterou vždycky používají ti, kteří eh, žádají o soukromé informace. Pokud nemáte co skrývat, tak proč to nezřejníte? A na závěr bych se ráda zeptala na toto. Jestliže eh, jsme před několika měsíci doufali, že Lisabonská smlouva vstoupí v platnost, a že budeme mít demokratičnější mechanismy kontroly, tak pokud Evropská komise a pokud vlády opravdu eh, chtějí pěstovat demokracii, tak eh, proč nebyl ten mandát k vyjednávání předložen ke schválení národním parlamentům? Děkuji. Paní Michel? Budu velmi stručný, protože moje kolegyně podstatě položila některé eh, skutečně zásadní otázky, které jsem vám chtěl také položit. Jednak je tady několik úskalí, kterým se musím vyhnout. První spočívá v tom, že během této diskuzi eh, svým způsobem musíme dávat pozor, abychom nezhoršili imič společnosti, která používala nejlepší možné normy. SWIFT nemůže